Tak, budeme pokračovat s naším zasedáním a vítám vás eh, na zasedání výboru zaměstnanosti na naší diskusi, diskusi k Evropskému sociálnímu fondu Plus. A začneme tím, že předáme slovo našemu zpravodaji, naší zpravodajce paní eh, Lope Fontaně. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Ano. Všechny bych ráda chtěla přivítat. Všichni jste doufám strávili pěknou dovolenou a teď se musíme pustit do práce se vší intenzitou a musíme se pokusit pracovat tak, abychom schválili tuto eh, zprávu předtím, než bude eh, u konce legislativního období. Než přejdu k samotnému návrhu, tak eh, a než eh, předložím pozměňovací návrhy, tak bych ráda řekla, že vlastně v celku souhlasím s návrhem komise. Už jsem to říkala, zvláště eh, návrh, který spočívá v tom, že musíme dát dohromady všechny prostředky k tomu, abychom vytvořili synergické efekty a zaručili větší flexibilitu. A kromě toho jsou tu ještě konkrétní aspekty, které se týkají jednotlivých zemí. Tak, jak to bylo stanoveno v Evropském sociálním pilíři. Je to velice důležité. Už jsem to říkala před letní pauzou. Zpráva, kterou jsem tady předložila, pokrývá ony oblasti, které jsou nejdůležitější. A já to pak ještě doplním pozměvacími návrhy. Eh, ubírá se to eh, zase do podobného směru, ten aktuální směr, o tom jsem taky už, ten aktuální text, už jsem o tom taky mluvila. Máme opravdu moc málo času a pokud budeme chtít dobrou zprávu, která přispěje k zlepšení sociální situace a k zaměstnanosti a budeme-li chtít získat podporu, tak musíme spolupracovat. A proto je pro mě tak důležité, že dnes odpoledne si tady poslechneme, jaké stanovisko zastáváte vy, že si vyslechneme všechno to, eh, co máte na srdci vy, milí kolegové, kolegyně. Pořád totiž ještě před námi stojí velké výzvy v sociálních oblastech a v oblasti práce. Musíme na to nalézt odpovědi, zvláště nezaměstnanost mládeže a pak také velký počet mm, takzvaných mladistvých NEET a problémy, které existují mezi různými regiony. Tady máme v ruce velmi důležitý nástroj pro sociální začlenění. Důležité je, abychom sociální fond plus eh, pod cílili a celkově celou sociální demonzi v Evropě a všechno to, co k tomu patří. Já si myslím, že toto je dobrá zpráva pokud eh, se nám to podaří nějak eh, uzavřít. A eh, proto, jak jsem řekla, je velice důležité, že se dají dohromady všechny možné fondy. Sociální fondu plus totiž bude tímto postup zjednodušen, stane se flexibilnějším a příjemci z toho budou mít užitek a kromě toho ještě vzniknou synergie a to tím, že mm, budeme mít mm, mm, různá těžiště, která podpoříme. A kromě toho nezaměstnanost mládeže. Mládež je budoucností Evropské unie a nezaměstnanost těchto lidí je velmi vysoká. To víme i tady na výboru a e, je dvojnásobně vyšší než průměrná e, míra nezaměstnanosti. Musíme se do této věci pustit. Pokud to neuděláme, tak budeme psát před problémy, co se týče soudržnosti v EU, ale bude to zároveň znamenat ohrožení e, trvale udržitelného vývoje. A také to bude mít dopad na naše, náš obecný eh, život. Takže začlenění mladých lidí do trhu práce, to je důležité a eh, tam, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi, to jsou právě eh, často země, které mají velké sociální, ekonomické problémy. Proto bych ráda navrhla, abychom to zvýšili z 10 na 15 ty zdroje, které máme k dispozici pro boj proti nezaměstnanosti mládeže pro mladé lidi mezi 19 a 25 lety Mm, eh, toto je velice důležité pro splnění těchto cílů. Další věc, která je důležitá pro boj proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, mm, eh, je pozitivní, že komise navrhla 25 těchto prostředků, které mají být dány k dispozici pro splnění tohoto zadání, ale nemyslím si, že to bude stačit. A samozřejmě vím, že e, zdroje jsou omezeny, ale zároveň si myslím, že by měly být doplněny těchto 25 a sice dvěma procenty dodatečně, výlučně do e, zlepšení situace, e, jde o potraviny, posílení této situace a e, tito lidé musí být podpořeni nezávisle na tom, v jaké zemi se nacházejí. Musíme je uchránit před sociálním vyčleněním a před chudobou. Politika e, může vypadat rozdílně v rámci tohoto boje a kromě toho je nesmírně důležité, abychom Eh, zvýšili účast nevládních organizací na tomto poli, abychom ji podpořili například ty, kteří mm, eh, se eh, dávají dohromady a které vypracovávají programy, které se speciálně věnují mm, tématům, jako je chudoba. A to jsou organizace, které se velmi dobře vyznají a znají potřeby těchto lidí. A pak ještě jedna věc. Fond si stanovil za úkol podpořit eh, rovnost eh, mezi pohlavími, eh, nepodporovat diskriminaci, zvláště co se týče přístupu k trhu práce a mm, dalšího setrvání na tomto trhu práce. Pokud chceme zmenšit stávající mezery v rámci regionu, ale také v jednotlivých zemích a budeme chtít zaručit trvalý, trvalý udržitelný vývoj, pak je zapotřebí pracovat ve třech směrech. Ekonomicky, sociálně, ale také teritoriálně. A to je podstatné, protože jde o problémy, které e, jsou demografické povahy, e, zeměpisné, jsou tady deficity infrastrukturální a to všechno má dopad na situaci na trhu práce a pochopitelně to vytváří třeba i problémy, v, co se týče stárnutí obyvatelstva. Jestliže tedy se podíváme na teritoriální um, aspekty a podíváme se na konkrétní aspekty eh, a nebudeme je správně zohledňovat, tak se dostaneme ku předu. Paní předsedkyně, to byly nejdůležitější návrhy, které jsem tady chtěla předložit v prvním návrhu a jak jsem už řekla před letní pauzou, ještě to doplníme pozněvacími návrhy. Jsou to návrhy, které se ubírají ve stejném směru, jako to předložila zpráva. Tolik tedy z mé strany a jsem k dispozici, máte tady nějaké otázky, doufám, že eh, se pustíme co nejdříve do práce. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tento úvod a teď si vyslechneme stínové zpravodaje. Začneme panem Kandapenem z Itálie a ze skupiny SD. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za děkuji kolegyně Veronice Montaně za návrh této zprávy, která eh, jasně věci ilustruje. A musím na samém začátku říct, že s většinou z toho souhlasíme. Můžeme to využít jako základnu pro dobrou práci, pro rychlou práci v našem výboru. Náš časový harmonogram je vlastně eh, mm, honba proti eh, času, eh, protože tady máme určité limity, které se tady už rýsují na horizontu, to znamená, mm, jsou tady technické, odborné otázky a Jedná se také o politicky velmi citlivá témata. Frakce SD e, přijde se svým příspěvkem a jsem si jist, že s kolegyní e, Fontanie budeme schopni e, zaujmout silnou žádostivou pozici Evropského parlamentu, co se týče vyjednávání s radou. A v pozdější fázi pak přejdeme do detailů. Teď bych ale chtěl pohovořit o pár bodech, které považuji za obzvláště důležité. A které se týkají také, podle kterých se budou eh, orientovat také zmazovací návrhy. Zvláště jsem toho názoru, že mm, nový tento fond musí být účinný, eh, musí ehm, oslovit ty, kteří jsou nejpotřebnější. To znamená, musíme se poučit ze zkušeností ehm, minulého období a případně musíme učinit opravná opatření, která budou radikální povahy, pokud to bude nezbytné. Celý ten program musí být zjednodušen. Platí to rovněž pro pravidla při implementování a máme společné cíle, které Eh, cíle, eh, musíme zlepšit naše eh, schopnosti používat tyto prostředky. Tento sociální fond plus evropský musí být přizpůsoben místním okolnostem a synergickým efektům, musí zjednodušit přístup a odstranit byrokratické překážky při, pro úřady, které tyto programy provádějí a také všechny partnery, kteří se toho účastní. Proto potřebujeme partnerství, to máme zakotveno v textu a musíme jít i dále v tom směru, jak ho nastínila právě zpravodajka, protože je nutné posílit teritoriální dimenzi tohoto programu, ta musí být ochráněna. Dále jde o účast místních územních celků, vlád, občanské společnosti a sociálních partnerů. A to v plán, ve fázi plánování, provádění a také monitorování operativních programů. Máme tady cíle ESF+, plus, je to orientováno podle evropského semestru, jsou tu konkrétní doporučení jednotlivých zemí a na tomto základě mají být zachována sociální práva. Tento přístup považuji za smysluplný i logický podíváme-li se na cíl eh, konvergence mezi jednotlivými národními ekonomikami eh, členských zemí a eh, sociálními a ekonomickými podmínkami. To je vlastně i cílem tohoto fondu. Jeden bod přitom musí být zcela jasný. Tento nástroj musí i nadále sloužit lidem Eh, tak, aby byly eh, respektovány jejich místní potřeby. Já doufám, že tento fond eh, nepovede, se nestane dalším strojem, kdy půjde pouze o to naplnit kritéria evropského semestru a striktně je dodržovat, protože takovýto, takovouto mašinerii bych považoval za velice neprůhlednou. Na druhé straně Tady máme jasné napojení cílů ESF Plus na pilíř sociální práva s obsáhlou účastí sociálních partnerů a přitom se budou vyslovovat jednotlivá doporučení pro členské země. Měli bychom mít sociální evropský semestr, to je to, co je žádoucí a proto by bylo například dobré, kdybychom pracovali na ukazatelech, ukazatelech kvality, abychom si kladli otázky, jak vypadá takový sociální skobot, tak aby to mohlo být přizpůsobeno e, tomuto sociálnímu pilíři a mohlo by to být zapracováno do evropského semestru. Měl bych ještě další body, ale chtěl bych zúraznit jenom jeden, který mi obzvláště leží na srdci a sice budoucnost této záruky pro mládež. ESF Plus obsahuje také iniciativu pro zaměstnanost mládeže, je taková finanční eh, prodloužená ruka pro financování. Eh, jsem souhlasím s tím, že bychom měli zjednodušit tento nástroj, protože tímto způsobem se pak docílí důležitých důsledků v boji proti nezaměstnanosti mládeže ale také ehm, budeme mít menší problémy při zprávě. Eh, to musíme vylepšit. Tedy tady bychom měli mít možnost posílit onu eh, záruku pro mládež na základě ref, eh, zkušeností, které jsme pozbírali v minulých letech. Možné to bude pouze tehdy, pokud boj proti nezaměstnanosti mládeže budeme nahlížet jako velkou prioritu. A mm, když ho budeme správným způsobem používat. To znamená, nejde jenom o zaměstnanost, potřebujeme obsáhlejší přístup k sociálním službám, eh, k mm, službám zdravotnickým a podobně. Předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu a doufám, že zpravodajka a ostatní kolegové z výboru mě přitom podpoří. Děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchu a přeji zpravodajce paní Fontaně. Thank you. Then I'll give the floor to Madame eh, Děkuji. Slovo má paní Ulrika Trebesius za EKR. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajko, paní Lope Fontaně. Váš návrh, tak jak jste sama zmínila, vychází zejména eh, z dokumentu komise. Je to zpráva, eh, která řeší eh, novou organizaci agentur a výborů pod komisí a proto ho považujeme za smysluplný Myslíme si, že komise by měla mít možnost eh, zorganizovat věci jinak, efektivněji a správní eh, postupy by měly být efektivní pro občany a hospodářství, pro hospodářské subjekty. Ono je eh, obtížné, eh, když ty finanční prostředky mají být eh, zřejmě jinak využity, nebo kde se rozšiřuje působnost komise mm, peníze rozdělovat jinak. Komise chce, aby měla větší pružnost, aby mohla zaměřit své kroky na priority EU. Pan předse, prezident Juncker hovořil o tom, že v budoucnosti má méně peněz jít do silných ekonomických zemí, jako Německo a tak dále tak mm, to nám nevyhovuje, protože i bohatší země EU mají problematické oblasti a nemůžeme souhlasit s tím, eh, že by měli přijímat méně peněz, protože kvůli zachování eura eh, má jít více peněz do jihu Evropy. Víme, že hm, pokud jde o nezaměstnanost mládeže, v mnoha zemích nejsou potřebné eh, správní struktury nebo zkrátka špatně fungují a potom se ty peníze vynakládají prostě proto, protože jsou to země v krizi. A to není smysluplné. Není smysluplné, aby eh, kvůli tomu byly zkracovány smysluplné programy třeba v Německu nebo i v Rakousku. Jsem potěšena pozměňovacím návrhem 3 zpravodajky, kde se zdůrazňuje, že specifické potřeby eh, fondů, kterých se dotýká tato zpráva, nemají být dotčeny. Toto bychom rádi ještě doplnili o to, že prostředky budou vynakládány tam, eh, kde mohou být vynakládány Eh, velmi efektivně, kde se dobře využívají. Všechny regiony by měly z principu zůstat eh, eh, přístupné pro podporu. A dále Tady mají být ty prostředky uplatněny podle poznávacího návrhu 1 na integraci třetích příslušníků z třetích zemí. A já s tím nesouhlasím, protože pokud jde o migraci, tak tam už máme nástroj eh, Fond pro azyl a migraci a pokud členské státy budou potřebovat více peněz na tyto účely, tak by měli tento specifický fond eh, navýšit příslušným hlasováním na plénu. Nadále bychom to měli nechat na členských státech, kolik chtějí přijmout migrantů a kolik prostředků chtějí vydat na integraci. K tomu patří také ochota členských zemí e, sami e, poskytnout prostředky na tyto věci. Víme, že prostředky EU jsou omezené a v tomto případě prostředky z fondů, e, které mají být převedeny do ESF+ směšovat s jinými eh, účely použití, neměli bychom tady otevírat nějaké nové možnosti. My předložíme eh, v tomto duchu pozměňovací návrh a já se ještě těším na další plodnou spolupráci se spravodajkou. Děkuji. Děkuji. Není má slovo pan Selimovič, zástupce frakce ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl uvést, že vřele podporujeme eh, to, že komise chce na, vyřešit nedostatky eh, z minulého ESF+, tím, že by se tady mm, tady připravil tento fond, eh, tady se hledají například nové způsoby, jak řešit nezaměstnanost mládeže, která je nepřijatelně vysoká v některých členských státech i nadále. Je velice důležité, abychom tady zahrnuli odkazy na demografické změny a velmi mi vyhovuje potřeba eh, podpořit tímto fondem i integraci eh, imigrantů. Víme, že v některých členských zemích v posledních eh, letech uprchlické krize toho bylo uděláno více než v jiných a my si myslíme, že těm zemím by měly plynout peníze z fondu. Ale na některé věci přesto musím upozornit. Okrajové regiony, samozřejmě těm se musí pomáhat, ale oni potřebují infrastrukturu. Takže já neočekávám, že ESF Plus by měl tyto věci nahradit. A jinak podporuji to, co eh, je ve zprávě a zde o potřebě přizpůsobit fond novým finančním skutečnostem, ke kterým dojde po Brexitu. Další zapojování nevládních organizací, ano, to je eh, potřebné. Eh, o tom bychom měli mluvit, protože to jsou hlavní příjemci těchto fondů a bude se jich to týkat dále. Podporuji myšlenku eh, kde má, tedy jsou to země noc 2. Pak se tady hovořilo o nezaměstnanosti mládeže, hovořilo se o 15%, ale já si myslím, že bychom o tom mohli ještě diskutovat, že by to procento bylo navýšeno. A potom zájemná pomoc, tady bychom to měli doplnit dalšími inkluzivními podpůrnými opatřeními, protože tyto věci dlouhodobě nestačí. Ano, my to samozřejmě potřebujeme, ale pokud to nedoplníme dalšími opatřeními, tak to bude pouze krátkodobé řešení. Pružnost fondu musí být zajištěná a je potřeba mít schopnost rychle reagovat na změny v prioritách. Viděli jsme to během poslední krize, jak rychle se priority mění a musíme být schopni to potírat. Administrativní břemeno musí být pokud možno minimální tak, aby příjemci mohli ty věci využívat, aniž by to na ně eh, uvalilo další administrativní břemeno. Já slyšel jsem o tom, že lidé vlastně eh, dělají administrativní práci tak dlouho, že nakonec vlastně se nedostali k těm penězům a to samozřejmě potom postrádá smysl. Je velice důležité mít na paměti také evropský eh, semestr a specifické potřeby jednotlivých zemích, ale eh, tady ten příspěvek musí vycházet z výsledků a dosažených cílů. Eh, to musí být to rozhodující při absorpci. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže je pro mě důležitá Eh, ale znepokojivá, protože eh, v mnoha ohledech to nenaplnilo výsledky, ale v jiných oblastech to bylo velmi eh, um, úspěšné. Takže ano, má to smysl zahrnout to do ESF+, ale nejprve musíme vyhodnotit, proč některé země byly úspěšné a některé ne, abychom věděli, jakým způsobem Ehm, to tam integrovat a jak eh, smysluplněji vynakládat peníze. Předložíme zde v tomto duchu poslanecí návrhy a děkujeme eh, zpravodaj za prodloužení eh, lhůt. Děkuji. Slovo má paní Cimr za skupinu GUE. Máte slovo. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za předloženou zprávu a pozměňovací návrhy. Považuji za pozitivní, že hlavní cíle sleduje takovým způsobem, že to můžeme i my podpořit. Já tady zdůrazňuji hlavně potírání chudoby, to považuji za velmi kladné a podporuji také zaměření na komplementaritu 25 pokud jde o sociální inkluzi a pokud jde o prostředky na potírání extrémní chudoby dále také požadavek posílení principu partnerství i odkazem na kodex chování pro partnerství. To vše je dobré a v tomto směru společně s vámi i se stínovými zpravodaji chceme dále na celé věci spolupracovat. Dále bych chtěla ještě naznačit naše stanovisko, abyste věděli, kam budou směřovat naše pozměňovací návrhy. Jednak pokud jde o cíle ESF, v článku 4 bychom si přáli zdůraznit, že jde o přístup ke kvalitnějšímu zaměstnání. Tedy pracovní místa by měly být eh, kvalitnější. Chceme zabránit nejistým pracovním místům, aby eh, toto nebylo podporováno pouze ze strukturálních fondů. Dále je pro nás důležité, aby se členské státy zavázaly k rozpočtování ohledně genderu. Musí tam být pevně stanovené cíle. A pokud jde o podíl ESF, který půjde na sociální inkluzi, tak vy jste navrhla minimálně 30%. A já jsem ráda, že je tam minimálně, protože mně připadá, že by to číslo mohlo být možná ještě vyšší, pokud jde o sociální inkluzi v rámci ESF. A pokud jde o ten podíl prostředků proti materiální deprivaci, tak um, tady bychom to chtěli také zvýšit na minimálně 4%. Možná bychom mohli uvažovat i o 5% všech strojů ESF a um, chtěli bychom to tam mít i dodatečně. Uh, míra spolufinancování 85 EU pokud jde o ty materiální programy, tak to by mělo být zachováno, nemělo by to být snižováno, protože velmi často jsou to jediné programy, které v členských státech existují, eh, pokud jde o potírání materiální deprivace. Materiální pomoc, eh, tady bych chtěla souhlasit s kolegou z ALDE, ano, skutečně je důležité odkazovat na to, že při eh, rozdělování těchto prostředků je potřeba zajistit další podporu, protože pokud jde o potravinové plnění, tak jde o nouzovou pomoc a my potřebujeme dlouhodobou strategickou podporu a inkluzi. Pokud jde o výbor k fondu ESF+, Vedle sociálních partnerů, kteří se toho budou účastnit, by tam měly být také organizace občanské společnosti, ty jsou velmi rozmanité, je jich celá řada to bychom měli podpořit. Ještě k ukazatelům, ukazatele výsledků, ty by měly být od samého počátku zjednodušeny. Schorobašťování údajů pro dotčeného konečného uživatele by mělo být dobrovolné. Nemělo by to být tak, že to, ta podpora bude záviset na tom, zda je ochota poskytnout údaje. Ta podpora by neměla být kvůli tomu škrtána. Musíme to vidět také v souvislosti k zastřešujícímu nařízení nařízení o strukturách je problematické, že tady máme článek 10 a to transfer prostředků ESF plus směrem k Invest EU. Jak se ví, tak Invest EU je tržním nástrojem a tam v první řadě jde o zisky dosahované na trhu a ne v první řadě o sociální soudržnost. A my bychom měli ukázat, že si nepřejeme, aby eh, z fondu ESF Plus peníze byly přesouvány právě do tohoto nástroje. To přece nechceme. Dále jsme již několikrát zmínili, že jsme proti makroekonomickým Um, podmínkám, podmíněnosti. Tím spojením ESF eh, e plus s evropským semestrem dochází k centralizaci. Bude se toho více poskytovat na národní úrovni. A my bychom se měli zamyslet nad tím, jak na to zareagujeme a jaké možnosti vymezíme k tomu, aby regionální rozdíly v samotných zemích mohly být pružněji eh, zahrnovány. Týká se to hlavně eh, místních samozpráv a orgánů. Je potřeba reagovat na jejich potřeby eh, a specifika. Nemělo by se vycházet z nějakého národního průměru, protože tím bychom se míjeli s potřebami skutečných lidí. V tomto duchu se budou nést naše pozměňovací návrhy a já velmi doufám, že naše spolupráce bude konstruktivní a také rychlá. Thank you. Then... Děkuji. Paní Reinke za zelené. Mnohokrát děkuji kolegové a zpravodajka už zmínili celou řadu věcí a proto se vyjádřím krátce, alespoň se o to pokusím. Ale na úvod, od nás se čeká hodně, protože analýza naznačuje, že Evropská unie má problém se sociální nerovností tato otázka se šíří a já si myslím, že to na nás vyvíjí velký tlak, abychom přišli s dobrými výsledky. První věc, na kterou chci poukázat, už tady padla a to je propojení na sociální pilíř. Sociální práva, kdy každý občan v EU eh, je vlastně základ. A to chceme od Evropského sociálního fondu. A já se domnívám, že právě do určité míry tento pilíř byl skutečně zklamáním, pokud jde o právně závazný nástroj. O to více je důležité, abychom toho fondu využili, aby se stal realitou a proto bych navrhla, aby návrh měl zakomponovaný daleko pevnější link na sociální pilíř s jasnými cíly. A další věc, a kolegové se o tom zmínili, otázka partnerského principu. Ano, nevládní organizace a občanská společnost jsou příjemci, ale já bych zašla ještě dál. Uh, jsou to ti, kteří nesou celý sociální fond a bez nich to, co děláme, by vlastně nebylo možné. A já si myslím, že pouze se silným začleněním jejich eh, hlasů do procesu, do plánování, implementace, hodnocení, pouze tak eh, můžeme dát vědět, že jsou to oni, kteří nesou tento fond, ale jsou to také oni, kteří přinášejí nejlepší výsledky pro všechny zúčastněné strany. Další věc, která také padla, ty nejvíce deprivovaní. My jsme měli celou řadu velmi úspěšných projektů v posledním ob- programovém období s fondem Fiat a kdyby bychom chtěli se 4% udělat unijní cíl, tak spochybňuji, proč by to nemělo být povinné pro členské státy. Proto bych argumentovala minimálně 4% investicí do sociálního začlenění nejvíce deprivovaných osob nemělo by se jednat pouze o potraviny, mělo by se jednat i o poradenské služby, které by měly být součástí tohoto programu. Myslím si, že bychom jednoduše měli na to mít dost peněz, protože ta práce je opravdu hodně důležitá. A děkuji a děkuji eh, zpravodajce za prodloužení lhůty. O tom už jsme jednali na prvním zasedání stínových zpravodajů. Ano, měli bychom na to šlápnout, ale zároveň musím říct, a to je pro všechny kolegy, nejenom pro ty, kteří jsou stínovými zpravodaji. Já si myslím, že je důležité mít pohled od všech, kteří pracovali se sociálním fondem v minulosti. Především, když půjde o další programové období a proto volám potom, abychom nejenom pracovali rychle, ale zároveň si vyslechli všechny organizace, všechny skutečnosti, které se odehrávají v regionech a členských státech, protože jinak to eh, nebudeme moci přijít s uspokojivým výsledkem, který je momentálně poměrně dost naředěn. Děkuji. Eh, paní předsedkyně musela vystoupit z místnosti, takže zaujímám pro tuto chvíli její místo, což je poměrně nevhodné zvlášť, protože jsem zpravodajka. Myslím, že Tomas se přeje se ujmout slovo. Děkuji, paní úřadující předsedkyně, milá Veroniko. Myslím si, že máme dobrou základnu pro tuto zprávu, protože ty jsi vypracovala ty si udělala zprávu, která je velmi ctižádostivá, ale tak orientovaná na koncec a to mluví proto, abychom na závěr docílili společně dobrých výsledků, eh, kterými se mm, budou, mm, s kterými budou moci se srovnat nejenom tím zpravodajové, ale pro mě spokojení my všichni. Druhá poznámka. Jsem rád, že Günther Ettinger jako komisař pro rozpočet předložil své představy a to tím, že řekl, že určité tě, určitá těžiště se tady musí realizovat. K tomu patří například Erasmus+. Erasmus+, je mm, evropská eh, značka. Eh, hodně se toho už dosáhlo a to znamená, že máme velmi dobrou základnu je to taková evropská přidaná hodnota. A když e, teď se budeme soustředit na Erasmus+, tak jsme řekli, že to dále poroste. To je taky důležité. Mnozí si stěžovali, že se musí e, získat více peněz, ale já, já si myslím, buď se musíme postarat o to, aby členské státy zaplatili více, a nebo se musíme postarat o to, že prostě peníze nepřijdou a my budeme muset omezovat úkoly. Jsem pro první řešení, tak aby členské státy pocítili, že je to důležitá hodnota a že e, nebudeme podporovat to škodlivé národní národní, tu škáru na mentalitu v tomto smyslu. Musíme se postarat o to, aby došlo tady ke změně. Protože e, týká se to jedné oblasti e, e, to je mládež, záruky pro mládež. Mluvilo se, Evropská komise, i pan Juncker o tom mluvil, na začátku se, se to považovalo za stroskotalý projekt ve členských státech, protože správní úřady s tím nedrželi krok. Jak je to možné, že se to stalo? Jestliže tu máme nezaměstnanost mládeže, tak úřady musí pracovat. A to na začátku tak nebylo, ale mezi tím už se to zlepšilo a myslím si, že to bylo důležité. Byl tady tlak a tlak se musí i nadále vynakládat, protože to má co dočinit také se právě s Erasmem+. Tedy musíme se orientovat na to, aby toto vše bylo prováděno. Rádi bychom dosáhli toho, že se lidem pomůže, právě mladým lidem, kteří eh, částečně musí dělat akrobatická cvičení, aby se vymanili z nezaměstnanosti. Tady nepomůžou hloupá slova nebo nějaké sváteční řeči, tady se musíme postarat o to, aby se ty peníze používaly a to už mezi tím funguje. Funguje to, protože se i nadále vynakládal tlak a to je právě základnou pro naší zprávu, kterou máme před sebou. Jsem taky ráda, rád, že tady mm, už jsme viděli reakci bývalého komisaře jsme rádi, že ho, eh, jsme ho měli mezi sebou. Já si myslím, že eh, zaregistroval, jaké pravomoce má náš výbor a tyto si chceme ponechat. Další poznámka, která je důležitá. Veroniko, ty se poukazovala na to, že musíme eh, se věnovat různým kritériím. Jedna věc je ekonomická oblast, druhá sociální, třetí teritoriální. Já považuji za správné dělat teritoriální věci, protože souhlasím tady s paní Trebezius. Není možné, aby se zohledňovaly určité země jenom, ale ve velkých částech máme chudobu, Máme tam velké problémy s přizpůsobením se a tady musíme být taky přítomní. Tedy neříkat jenom eh, můj region proti dalším, ale musíme říct, musí se pomoci lidem, eh, kteří jsou v těchto regionech a musí se vytvořit předpoklady pro to, aby byla tato pomoc nabídnuta. To je důležitá věc. A dále, začlenění sociálních partnerů, to je jasné ukončím eh, to, práce specifická pro země. Ano, ale milá kolegyně Cimer, když potom eh, řekneme, že to musíme dělat i lokálně, tak to je trošičku těžké tohle říkat. Na jedné straně chceme mít zjednodušené postupy, jestliže to ale chceme udělat specificky pro jednotlivé země, tak potřebujeme kritéria a tímto jsme vytvořili dobrou základnu. Facit, konec. Myslím si, že na základě příspěvků eh, stínových zpravodajům, to je to, co jsem právě slyšel, tím jsme vytvořili velice dobrou základnu, s kterou můžeme pracovat. Tady do toho bylo vloženo hodně času, využijeme toho a e, mám důvěru v to, že na konci docílíme konsenzu. A náš výbor tím e, bude e, velice dobře se prezentovat. Jsem rád, že tato zpráva přišla z pera Veroniky. Děkuji. Muchas gracias, Tomás. Yo creo que va a ser un trabajo muy positivo entre todos. Děkuji. Domnívám se, že ta práce určitě pozitivní bude. Nevím, komise, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajka. Eh, my čteme tu zprávu jako zprávu konstruktivní, která je dobrým výchozím bodem. Také musím poděkovat všem, kteří vystoupili, všem poslancům parlamentu, protože eh, padly také další připomínky a my se budeme těšit na nadcházející diskusy, abychom mohli pochopitelně eh, tyto diskuse dále rozvést a abychom mohli rozvést i to, co říkáte. Já bych se zaměřil na tři, čtyři další věci, které vyplývají z vaší zprávy. Ta zpráva pochopitelně se vyjadřuje ke dvěma prioritám. Investice do mládeže, to už bylo oznámené. A druhá věc, také sociální začlenění. A pochopitelně komise si uvědomuje, že to jsou důležité výzvy, kterým nyní Evropa čelí. Nicméně musíme si říci něco k vysvětlujícímu prohlášení ohledně prefinancování opatření pro zaměstnanost mládeže z technického hlediska prefinancování je řešeno v rámci nařízení pro různé fondy, různé fondy soudržnosti, strukturální fondy. A ještě bych doplnil, že výjimka prefinancování 30 pro iniciativu mládeže z roku 2015, to byla vlastně výjimka a to z důvodu stávajících ekonomických podmínek. Pak další věc, která vyžaduje vysvětlení. Je to bod číslo 15, kde poznamenáváme, že je tady návrh zvýšit o 2% investice do sociálního začlenění. Čili jsou to 2% na opatření pro extrémní chodobu a základně hmotnou pomoc. A to doplňuje 25% investice do sociálního začlenění. Podle nás komisi náš návrh poskytuje členským státům větší míru flexibility. Pokud vím, jde o dva typy členských států v závislosti na operační programy, které zvolí. Jeden o základní hmotné pomoci, dále druhý, typologie dvě, o začlenění, začlenujících opatřeních. No a pak ty další jsou kolem 2%, což také reaguje na celou řadu vystoupení, které zazněly během této velice plodné diskuse. Pak další věc, na kterou bychom se měli podívat, je pozměňovací návrh 17, kde se navrhuje, aby cíl 11 podléhal kapitole 2. Eh, specifický cíl 11 v zásadě je cíl, který pokrývá veškeré kroky pro řešení chudoby a hmotnou pomoc. My jsme si přáli jednodušší pravidla. A za tímto účelem jsme chtěli, aby tyto specifické cíly podléhaly kapitole 3. Kdyby spadly pod kapitolu 2, znamená to, že by podléhaly tvrdým pravidlům dalším podobným fondům. A my chceme, aby tato opatření byla co nejjednodušší. K dalším třema bodům. Zjednodušení partnerství a semestr, pokud jde o zjednodušení, tam se jedná o zjednodušení v rámci nařízení pro společné ustanovení, pro programování, pro management, kontrolu, pro různé parametry, pro podávání zpráv a výkazů. Čili tyto dvě, tato dvě nařízení eh, musíme číst v návaznosti. Partnerství, to je základ pro sociální fond. Myslím si, že je to výzva pro všechny fondy, které podléhají sdílenému řízení, jsou sdílené na základě teritorií, regionu, protože musí mít určitá pravidla pro partnerství, což také platí pro mm, řízení pro mm, společné řízení a ESF+ kdy v návrhu pod bodem 8 se mluví o adekvátní podpoře partnerům, včetně sociálních partnerů. Nejedná se pouze o příjemce, jak eh, tady bylo řečeno, jedná se o to, že jsou to klíčoví aktéři pro provádění na místě. Dále semestr a sociální fokus. Musím říct, že to byl původní záměr komise z dvou pohledů. Architektura nařízení jako takového, které zohledňuje specifický cíl v tom smyslu, že je to specifický cíl pro implementace políře práv a také návaznost na semestr zohledňuje principy a práva tak, jak jsou definována v Evropském pilíři sociálních práv. A s tím bych to ukončil. Za komisi musím poděkovat za toto velmi dobré východisko, za tuto zprávu. Děkuji. Děkuji eh, komisi. Nevím, zdali se k tomu chce vyjádřit ještě někdo další. Pokud ne, tak já bych eh, ukončila jakožto zpravodajka rozpravu s tím, že bych uvedla, eh, že beru na vědomí eh, všechny připomínky, nemohu reagovat na všechny otázky, ale myslím si, že všechny příspěvky byly velmi zajímavé a skutečně se budu těšit na pozměňovací návrhy, protože si myslím, že společně můžeme odvést velmi dobrou práci. Děkuji všem. Vítáme vaše zajímavé příspěvky. Myslím, že to můžeme uzavřít a přejít k dalšímu bodu. Pasamos entonces ahora a la presentación, a consideración, al... Sí, la consideración. Což mě přivádí k dalšímu bodu. 25. září je, je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Já vím, že je to poměrně brzy, ale neváme na vybranou. Budeme o tom jednat 18. října. A 26. 27 listopadu se o tom bude hlasovat ve výboru pro zaměstnanost. Doufám, že se nám podaří dosáhnout čas nějakých kompromisů a že eh, to dostaneme na plenárku včas, abychom zprávu mohli přijmout. Čili nic dalšího momentálně nemáme k této věci, no a teď máme na programu seminář o Evropském sociálním fondu Plus Musím poděkovat všem řečníkům. A Landrovi dám na úvod slovo. Good afternoon, uh, Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Děkuji mnohokrát. Committee brings back uh, very nice memories. Uh, Mám velmi dobrou vzpomínku na vás i na tuto místnost. Musím říci, že nyní budu mluvit o ESF, e starém novém neřízení. Jsem teď osoba nezávislá s dobrou pamětí a doufám, že mi můžete pomoci s tím, že bych vzpomněl na některé věci z předešlého cyklu, abych tu diskusi stávající navázal. Mám na to 10 minut. Uh, highlight a little bit the evolution of the Europe. A tady se podíváme na vývoj sociálního fondu, z kterého se stává ESF+, abychom se podívali na absorpcu, eh, absorpci kvantitativní, kvalitativní aspekty, s tím, že bychom se podívali na typologie zemí a promluvili si o některých řešeních. Um, nicméně nejprve bych se podíval na návrhy z roku 2010, když se eh, začalo mluvit o IMF. No, tady MFF Doch jedná se o vývoj finančního nástroje Evropské unie. Jedná se o takovou konstantní snahu cyklus po cyklu posílit fungování a zavést tam určité prvky inovativní, pokud jde o podmínky, pokud jde o regulaci, aby bylo možné lépe dosáhnout pozitivního efektu. Ale to je spíše vývoj než revoluce. Já bych porovnala snahy, já bych porovnal snahy Baroslovy komise k Junkerově komise v oblasti pěti aspektů, nebo šesti. Ohledně objemu, ohledně politického začlenění, ohledně inkluze, eh, jak vypadá finanční inženýrství a jak dochází k přenosu do jiných fondů a co se dá dělat za účelem zjednodušení. V předešlém cyklu tam byl nový prvek pro definice velikosti ESF na úrovni EU. A do té doby fond v rámci Politiky soudržnosti byly relativně ve státy relativně autonomní a byl tady velký boj, aby ESF něco na, upravil podle procenta z politiky soudržnosti. A teď je z toho absolutní číslo, které je větší než 100 miliard. Myslím, že to trošku zapeklité, jak se to bude dále vyvíjet, ale ten signál z toho vyplývající je poměrně jasný. Nejedná se pouze o reziduální částku, ale je to úroveň na EU, čili ten záměr byl posílen. A během posledního cyklu Evropa 22 měl být operativní prostřednictvím semestru a teď máme Evropský pilíř sociálních práv, mnozí už na to poukázali, jak je to důležité a to je úzce provázáno s evropským semestrem. Takže ta politická návaznost by měla tímto způsobem posílena. Sociální začlenění. Mnozí na to poukázali také, že z 20% dojde ke navýšení na 25% z celkového ESF. Z historického hlediska bych rád zmínil, že nemůžeme se spolehat na to, že těch 20% tam bude jednoduše trvale. Když se to navrhovalo v roce 2011, Mnoho lidí mi řeklo, že to rada zabije. Včetně členských států, včetně mnoha poslanců, s tím, že tento minimální podíl prostě padne. Ale na konci jednání jsme to zachovali, i když se jednalo o podstatné problémy a pan Barroso, předseda komise, tehdy váhal, zdali to zachovat jako politický cíl a když mi zavoláte za sedm let, tak si povíme o tom, jak jsme zachovali těchto 20%, ale víme, že je to odůvodněné. initiative. is a proposal to integrate, but maintain a ring-fencing share. Ale musíme si uh, zachovat neustále zvyšující se podíl. A musíme v této tabulce se také podívat na realitu a návrhy do budoucna. Ne na budoucí realitu, Otázka zní, co navrhovala komise v roce 2011 na úplném začátku jednání. Tehdy navrhovala nic. Proč? Protože jsme si mysleli, že všechno, co se dá financovat, může být financováno z ESF, ale na konci jsme vlastně přišli s tím, že to bylo vytvořeno pro větší zviditelnění s tím, abychom zajistili, že národní zákonodárci zachovají fokus na politiku společně se zárukou, zárukou pro mládež. To maintain, even if it's in a different way, but the role... Je to důležité, že to je jiná základna, ale mm, tady tento, toto bylo potvrzeno. Co se týče engineeringu, to je jeden z nejvíce inovativnějších oblastí. Já si myslím, že inovace, když to bude ESF, mm, mm, jako investice do lidského kapitálu je důležitá, ale musíme to udělat obezřetně. Tam obezřetné kroky při dřívějším cyklu ty byly podpořeny mikrofinancování a pak se otevřel prostor pro takové bonusy pro místní vlády, tak aby mohly rozpracovat sociální politiku, ale to bych řekl, byl mm, velmi malé inovativní kroky a e, chápu, že úmysl je teď e, otevřít se e, většímu sociálnímu financování do sociálních oblastí. Mm, já jsem za, v dřívějších diskusích zachytil takový, jsem se zasehl, že je taková koncepce, je tady důvod se pustit do inovace, ale musíte se také věnovat Eh, se koncentrovat na tuto věc a eh, nenechat se, nenechat se odvést pozornost od těchto fondů. Eh, hodně úsilí bylo vloženo do takzvaných zjednodušených postupů. Šlo o paušální platby a teď tady máme konkrétní fond. SMFF je takový menší fond, který byl prezentovat jako nejdůležitější krok ve směru k zjednodušení. Tedy Vždycky tady máme prostor, můžeme vždycky ještě jít o jeden krok kupředu a to by mělo na pomoci také uspůsobení se, takové adaptaci politické z jednotlivých členských států a mělo by to zajistit to, že tyto nástroje financování se starou praktičtějšími. Velmi často vyhodnocujeme výkonnost členských států a mm, výkonnost těchto nástrojů financování a to mírou absorpce. E, tady bych se rovněž rád koncentrovat na toto trošku. Ale je tady, je to jenom jedna důležitá otázka z mnoha. Je jich více a e, na to se musíme také podívat. Absorpce to je svým způsobem e, takový takový parametr, ehm, ehm, kromě ještě ehm, dalších pravidel. Máme tady takové celkové vyhodnocení ESF nebo jiných fondů a je to také jde o příspěvek k ekonomickému e, růstu, na to nesmíme zapomínat a v tomto konkrétním případě ESF nebo ESF+, plus tady se vyhodnocuje, zdali přispívá ke sociální konvergenci nebo ne. Tady na levé straně máte onen input, Ehm, a jeho vyhodnocení na straně pravé máte to, co z toho vzejde, výsledek a na nejhornější rovině, na té vyšší rovině máte kvantitativní aspekty a na spodní části spíše kvalitativní aspekty. Nemůžete ovšem ztrácet se zřetele mm, žádné prvky tohoto vyhodnocení. Myslím si, že to je velmi důležité mm, sledovat všechny Ehm, pro ty, kteří se pohybují v sociální komické oblasti, je nejdůležitější dosáhnout sociální konvergence. Ale jestliže očekáváme, aby fondy ehm, ehm, se posloužily politice, tak se musíme podívat, jak tyto fondy jsou absorbovány v členských státech. To už je kritická otázka. Pokud je tu nízká míra absorpce nebo eh, taková oscilující, eh, měnící se, to znamená, že politika asi není správně eh, prováděna v členských státech a žádoucí transformace se se e, nekoná. Toto může mít nejrůznější důvody. Mohou to být důvody ekonomické nebo politické, a nebo i administrativní. Jinými slovy, administrativní slabiny, které se skrývají za e, horším výkonností. E, pokud všechno vezmeme v potaz, tak bychom se neměli nechat vystrašit touto tabulkou, protože ta vám Eh, ukazuje takový souhrn dřívějších cyklů, eh, jak vypadaly zkušenosti nejrůznějších členských států, ale chtěl jsem zdůraznit, že některé země eh, za sedmileté období zabsorbovaly více jak 90 disponibilních fondů a některé zase, jak jsme viděli třeba v dřívějších případech, bojují s 60-70 mírou absorpce. Takže to může být velice obtížné některé případy, mm, velmi obtížné kategorie. A na základě těchto čísel která jste viděli, i když jste to možná nepřečetli úplně, je to malé písmo, tak já bych doporučoval, aby se zvážily nejrůznější kategorie země se silnou nebo slabší administrativní schopností a pak země s schopnostmi, e, e, e, jde o to, zda země se identifikují s touto politikou či ne. A toto v propojení s, se s tím zvážením, zda tato země je schopna dobře absorbovat nebo ne. Rakousko bylo takovým šampionem, podíváte se na to historicky, nad 90% míry absorpce. Proč? Oni se uspůsobili politice, identifikovali se s ní, se s touto úrovní evropskou a mají dobré administrativní schopnosti Eh, Španělsko se identifikovalo s politickou politikou, ale eh, ty domácí struktury jsou komplexní. Eh, ve Španělsku byly příliš komplexní a míra absorpce byla podstatně slabší. Pak jsme měli Velkou Británii s vynikající administrativní kapacity, velmi malá míra chybovosti, ale slabá schopnost identifikovat se se sociální politikou EU, což je ona ta slavná či neslavná záležitost podle toho, jak se na to díváte. Proto absorpce nebo míra absorpce Velké Británie z historického hlediska velmi nízká. A pak Rumunsko, Spadá do těch slabších kategorií v obou směrech, mm, slabá schopnost uspůsobit se. Když se třeba podíváte na otázky jako integrace Romů do společnosti nebo na trh práce nebo do e, školského systému, tak není divu, že e, Rumunsko e, bylo takovým velmi chronickým případem těchto, této slabé míry absorpce fondů. Takže tyto kategorie, na ty se musíme podívat a oddělit je. A když se pak podíváme na nápravné opatření, tak musíme sledovat i ty takzvané klienty a nejenom to, eh, co se dá zjednodušit na mm, úrovni mm, Evropské unie. Mohl bych taky pohovořit o slabé míře absorpce nebo žádné absorpci jiných nástrojů. Mm, EGF například kde máme překážku pro eh, lehkou absorpci a to je nedostatek eh, rozpočtu, eh, rozpočtových prostředků a to Mm, pak může trvat daleko déle, než by bylo žádoucí, anebo proto, že některé země, jako třeba Velká Británie, se ideologicky proti tomu postavili, proti těmto fondům a nikdy jich neužívali, i když měli tu možnost. A možná názor některých lidí na severu Británie by byl jiný na Evropskou unii, kdyby vláda, kdyby její investiční kroky vypadaly jinak v dřívějších obdobích. Ehm, iniciativy eh, na zaměstnanost mládeže. To byl takový notorický problém na začátku s absorpcí a myslím si, že současná komise velmi moudře navrhla změny pro financování, předfinancování a eh, to nám pak umožňuje eh, rychlejší míru absorpce. Já myslím, že ta lekce, kterou jsme, jsme z toho mohli vyvodit, ehm, byla důležitá i poté, co to bylo začleněno do ESF+. Mikrofinancování, ano. Byla tady složitá situace, příliš komplexní, ale um, pak tady máme ještě rigiditu v rámci eh, RIF, eh, takže proto došlo k prodlevám. Myslím si, že to musím ještě rychleji teď pojmout. Dovolte mi. To my final point. A ještě konečný bod eh, Máme tady stereotypní řešení, eh, které se týká absorpce. Ehm, to by mohlo být ale dobrý výchozí bod, a sice zjednodušení a flexibilita, ale mm, nemusí to nutně eh, eh, vést tomu, že se najde řešení. Ehm, zjednodušení to je taková věc, která je lákavá, protože to znamená eh, menší příjemce, menší klienty, kteří mají lepší přístup a pak flexibilita. Jistě, že je to krásná věc, protože vám umožňuje ehm, propojit se s různými eh, prostředími a měnit věci. Ehm, ale sjednodušení přichází z národní úrovně a eh, úroveň na EU, tato, tedy ty změny tam to nemusí nutně vyřešit. Flexibilita pokud je předávkována, tak může vést k takovému ehm, jakoby samoobslužné činnosti. To znamená, jsou to velice eh, důležité mechanismy, když se přežene zjednodušení, tak tady vzniká riziko, eh, že vznikne jakýsi laissez-faire a eh, tato rizika se pak mohou navýšit. Máme tady pak problém s ehm, větší problémy a ehm, větší flexibilita tady zase máme problémy s přizpůsobením se dohromady s když se podíváme na tento směr, celkově tak je velice důležité eh, pracovat na dalším směru, a to znamená dát pravomoce místním aktérům. Ono to není to tež jako flexibilizace. Znamená to, že musíte dát větší pravomoce některým místním aktérům, kteří budou přímo napojeni z úrovní, na úroveň EU a mohu k tomu poskytnout tři příklady. Ehm, například integrace migrantů. Ano, mm, není tady něco, co by se dalo přenést na všechny situace, ale města často vědí nejlépe, co udělat eh, s takovou eh, eh, populací migrantů a těm by mělo být umožněno propojit se nebo aplikovat, zažádat přímo. Sociální partneři. Bohužel v mnoha případech sociální partneři, mnohdy to jde přes, jsou to politické překážky a mm, to je nepřijatelné, proto bychom nějak měli posílit, zlepšit možnosti sociálních partnerů, jak požádat o to, aby se mohly vybudovávat další kapacity přímo na evropské úrovni. Ono to existuje, ale ve velmi malém měřítku a a to by mělo být ještě více podpořeno. Pak EGF, už jsem se zmiňoval Velké Británii, ale moje země Maďarsko eh, se také vlastně mm, oddálila, eh, zrkla EGF. Mm, některé regiony by eh, znají to, to vědí eh, lépe a vědí lépe, jestli ehm, toto je, to je možné, eh, jak vypadají situace. Tak to jsou jenom malé případy, není to zase něco, ehm, kde by se musela dělat nějaká revoluce, ale takové lehké doladění stávajících nástrojů by bylo žádoucí, tak abychom docílili lepších výsledků. Tady eh, máme závěry, které z toho všeho vyplývají. Myslím, že je velice důležité, abychom Eh, se i nadále koncentrovali na účel tohoto fondu, ať je to eh, celkový evropský rozpočet anebo konkrétní nástroje a programy. Dále musíme investovat do vytváření administrativních kapacit, ale musí to být určitá omezení, protože mm, vždycky to nejsou jenom administrativní eh, kapacity, které jsou problémem. Dále otázka identifikování se, to je, myslím, klíčové čím vyšší kofinancování, tak národní pak to jde ve správném směru. Tím, že se dají pravomoce místní úrovni, tak eh, můžeme eh, přemýšlet o třetím typu eh, systému. Je to sdílený, sdílené řízení a pak asistované řízení. A k tomu už byly některé příklady v minulosti uvedeny. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias, comisario. Děkuji, pane Děkuji. A dále slovo dostane kolegyně, která bude předsedat. Bude hovořit. Pardon. Je to ředitelka Institutu pro sociální výzkum. Děkuji. My jsme se zaměřili ehm, na následující problematiku. Tady to mm, byla taková, takové shrnutí toho, na co jsme se eh, tady zaměřili předtím, než byl předložen návrh SF+. A zaměřovali jsme se hlavně na to, jak a do jaké míry regulační změny zavedené v současném programovém období se dotknout příjemců z ESF a těch, kdo provádějí projekty. Tady se podíváme na zjednodušení a administrativní kapacitu. Zkoumali jsme dokumenty, které byly k dispozici, ale eh, byli jsme také v terénu, měli jsme různé rozhovory eh, a eh, setkali jsme se asi 90 zúčastněnými stranami v rámci ESF. Byly to řídící orgány, experti a příjemci. Co tedy zejména vyplynulo z těch změn, eh, ke kterým eh, v tom programovém období eh, došlo ve srovnání s minulostí? Jaké jsou nejrelevantnější podle příjemců z ESF? Za prvé, větší zaměření ESF na inkluzivní růst, a to je důležité, protože zaměření na sociální inkluzi tedy těch 20 které musí být takto vynaloženy. To znamená, že se tady objevili noví příjemci v rámci fondu, byly podporovány nové typy akcí, které se odlišují od těch předchozích hlavních opatření ESF. Nebylo to školení eh, nebo nějaké služby, ale byly tam integrující sociální opatření, které se zaměřovalo na nejrůznější oblasti sociální integrace. A potom tam byly také nové cílové skupiny, nejenom nezaměstnaní nebo třeba zaměstnaní, ale také velmi znevýhodněné osoby, které jsou velmi vzdálené pracovního trhu, Romové, bezdomovci, imigranti. A jak jsem již zmínila, byli tady noví příjemci, nejenom eh, ti, kteří eh, předtím byli obvyklými příjemci, byly to také nevládní organizace, eh, občanskoprávní organizace a také hmm, různé městské zprávy. To je důležité, protože to se dotýká vnímání příjemců toho, co bylo změněno a na jaké hlavní věci je potřeba se zaměřit eh, také v dalším období. Systém realizace eh, byl zjednodušen ve srovnání s předchozím programovým obdobím, to um, si dotazování uvědomovali, ale pokud to ESF, tak to nebyla zase až tak velká změna, protože v předchozím období 2007 eh, až 2013 eh, byl ESF eh, e do jisté míry zjednodušen, tedy mm, ty nákladové alternativy zjednodušeny a teď to bylo vlastně pouze rozšířeno ještě na další části fondu a díky regulaci ESF bylo možné zmocnit komisi, aby přijala nové e, formy a zjednodušené nákladové obce prostřednictvím e, aktů přenesené pravomoci e, to je důležité eh, z hlediska příjemců i řídících orgánů nebo správních orgánů, protože to znamená, že je tady větší právní jista, jistota, pokud jde o tyto uh, obce. Což znamená, že byla menší chybovost a také se snížily administrativní náklady a administrativní břemeno jak pro ty správní orgány, tak i pro příjemce. Jedna z důležitých věcí, eh, kterou příjemci zdůrazňovali, jsou ustanovení pro vytváření kapacit. V tomto novém programovém období byly eh, zde konkrétní ustanovení, které mm, vlastně vede k tomu, že eh, řídící orgány museli některé věci upřesnit, pokud to ty věci, které budou realizovat a museli se potom také více zaměřit na partnerství. Partnerství je velice důležité, zejména pokud je o opatření sociální inkluze. To jsou tedy hlavní věci, které jsou považovány e, za relevantní ze strany příjemců ESF. A e, v našich rozhovorech jsme zjistili, a to potvrdilo i výsledky jiných studií, eh, které byly provedeny v minulých letech pro Evropskou komisi a parlament. Jaké jsou hlavní problémové oblasti, zejména pokud je o nové příjemce ESF, tedy to jsou nevládní organizace, eh, organizace občanské společnosti a eh, různé městské zprávy a tak dále. Tam jsme se zaměřovali, eh, tam šlo o to, eh, že je potřeba mít eh, nové přístupy, jak řešit problémy na lokální úrovni a potom vlastně tito příjemci vnímají, že je velmi obtížné respektovat a dodržovat pravidla. A pak jsou tady vnímány určité problémy v přístupu k financování a předkládání žádostí a tak dále. Příjemci říkali, že je tady nedostatek komunikace o příležitostech, protože oni vlastně neví, eh, jaké příležitosti tady jsou, co může být financovány ze strany fondů. A, a tím pádem mm, eh, je pro ně obtížné zjistit, když chtějí podat nějakou přihlášku, na koho se můžou obrátit, kdo jim odpoví na jejich otázky a kdo jim pomůže při přípravě jejich návrhu. A to proto, že existují velmi rozmanitá pravidla mezi eh, financujícími eh, orgány a eh, i v tom stejném regionu, pokud jde o sociální uh, inkluzi, tak to zpravují různé orgány než eh, ty, které se zabývají třeba oblastí zaměstnání a školení. Takže tady je velmi složité zjistit ta konkrétní pravidla. Potom krátké lhuty pro předkládání žádostí, většinou jsou to dva měsíce a to je velmi krátká doba, zejména pokud chcete přijít s nějakým novým inovativním komplexním projektem. A je to také velmi krátké pro vytvoření mm, efektivního partnerství. Potom využívání elektronických platform, ty by měly pomáhat snižovat administrativní břemeno pro příjemce, a, ale většinou je to považováno za velmi komplexní a rigidní, protože je to nastaveno pro obvyklé aktivity ESF, to znamená e, školení, e, oblast zaměstnanosti a služby, které s tím souvisí. Takže je velice složité to používat pro jiný typ projektů. Další problémem je velmi dlouhý a netransparentní e, proces výběru těch projektů, je to velmi složité zjistit, eh, proč třeba byl nějaký projekt vybrán a jaké důvody k tomu vedly. Potom, pokud jde o provádění projektu, tady příjemci hovoří o tom, že je tady příliš mnoho a příliš složitých pravidel pro eh, uznatelnost a že je tam potřeba eh, schromažďovat mnoho Eh, dokladů pro eh, doložení a ospravedlnění výdajů. A tady jsou národní pravidla, regionální, lokální eh, pravidla pro řízení těch projektů. A to je složité. Pak jsou tady různé, různí referen, referenti a zkrátka dá se to různě vykládat. A, a pak jsou tady také omezené administrativní a správní kapacity, a, no, takže se to ti, ty místní orgány musí nejprve naučit. Potom jsou tam velmi eh, redundantní požadavky, zahrnuje to obrovské papírování, eh, různé auditní a kontrolní eh, procesy jsou mnohočetné na různých úrovních. A velmi často Eh, je to různě interpretováno, takže obrovská nejistota, jaké náklady nakonec budou pokryty nebo nebudou. Eh, obrovská potřeba schromažďovat data, údaje a, a platby přicházejí s velkým spožděním. Tady jsou eh, čísla z našeho průzkumu. Tady v zeleném eh, vidíte, eh, kdy, že příjemci uvádí, tedy, že ti zelení říkají, že ano, ty věci jsou řešeny a to, co je v červeném, tam se příjemci myslí, že to není řešeno. A vidíte, že to, co není řešeno, je z pohledu příjemců ještě poměrně značné. Je toho hodně, hodně věcí, které nejsou řešeny, nejsou vyřešeny a um, vlastně, že třeba nedobře funguje uh, IT platforma. Tady užitečnost nástrojů, Velká část příjemců uvádí, že nejdůležitější jsou akta v přenesené eh, pravomoci, pokud jde o zjednodušené eh, možnosti plate. Eh, pak tam jsou různá opatření na podporu příjemců, ale není to dostatečné podle většiny příjemců. A příjemci také říkají, že administrativní břemeno je pro ně i nadále velkou výzvou i v tom novém programovém období. A jde o to, uspůsobit ESF tak, aby tam mohly být nové inovativní projekty, aby tam eh, byly nové možnosti, tak aby se daly řešit eh, nové sociální výzvy a samozřejmě došlo ke škrtům. Dále doporučení, které z toho vyplynulo, bylo, že je potřeba eh, ty věci vylepšit na evropské úrovni, na národní úrovni, jednodušší eh, správní struktura, měla by být eh, zjednodušena a pravidla měla by být jasná a měla by být stabilní. Potom eh, zjednodušené postupy a možnosti eh, nákladů. Ale tady je potřeba obezřetně přistupovat ke konkrétním obsahům akcí ESF, zejména když hovoříme o sociální inkluzi, protože eh, třeba pokud jde o výsledky a výdaje, s ohledem na výsledky, tak tady není možné vycházet třeba pouze eh, ze situace zaměstnanosti účastníků, protože to není zkrátka dobrý ukazatel výsledku. Dále, tvorba kapacit. Panuje zde přesvědčení, že je potřeba budovat více kapacit na úrovni eh, řídicích orgánů nebo správních orgánů, auditorů, ale i příjemců. Zejména pokud jde o nový ESF+, kde se spojují různé fondy, takže eh, to znamená, že tady budou různé tradice a eh, různé mm, zkušenosti a bude velice důležité na tom pracovat. A tam samozřejmě je potřeba sdílet postupy a, na, a mít eh, vzájemné učení. Je potřeba více zapojit zúčastněné strany ESF, eh, také města, městské zprávy, nevládní organizace a eh, organizace občanské společnosti. Protože tam je potřeba, aby oni se na tom podíleli, tak, aby bylo možné podporovat skutečně úspěšné akce, mohou pomoci třeba při přípravě různých pokynů a manuálů, které jsou užitečné, pokud chcete, aby program běžel hladce. Tito noví e, zúčastnění partneři musí být od celého procesu zapojeni již v rané fázi od e, navrhování toho programu až po jeho provádění. Děkuji. Gracias, señora Samek. Ahora... Mnohokrát děkuji, paní Samek. A teď dám slovo panu Brozajtosovi, který řídí eh, Institut veřejné politiky ve Vilniusu. Paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, jsem velice poctěn, že tu s vámi mohu být a že si mohu vyslechnout výsledky nedávné studie Evropského parlamentu, aby zjistil, jak financování ve stávajícím programovém období je využito na boj proti chudobě dětí. Jedná se především o OSF a FEAT. Máme málo času, A já bych rád ale podíval na koncepci dětské chudoby, na trendy, jak na to reaguje politika EU. A pak bych se podrobněji podíval na to, co tyto fondy dělají a jestli se jim daří v sestávajícím programovém období s tím, že také předložíme určité návrhy pro zlepšení v následujícím programovém období. Chudoba dětí eh, má mnoho dimenzí. Většinou se lidé domnívají, že se jedná pouze o nedostatek peněz, ale pochopitelně dítě je znevýhodněno v mnoha ohledech a to je velmi důležité pro jeho vývoj a přežití. Proto je naprosto jasné, že přístup, který zdůrazňuje, že děti mají nárok na adekvátní životní úroveň, a má nárok na zlikvidaci znevýhodnění v některých oblastech, jako v oblasti výživy a vzdělávání, je věc, která vyplývá pochopitelně z úmluvy OSN o právech dítěte, ale to podporuje také Evropský parlament, komise a rada. Takže tato záležitost je opravdu komplexní. Nicméně je důležité si říci, že výzkum jasně naznačuje, že se jedná o chudobu rodičů, která je hlavní hnací silou tohoto znevýhodnění tyto děti, které v měnové chudobě také žijí, zřejmě tak budou žít nadále i jako dospělí. Čili jedná se o neustále opakování eh, mezigeneračního kruhu, eh, který bychom rádi narušili. V tomto ohledu je jasně vidět, kde se stojí Evropská unie. Statistiky měřící chudobu dětí nejsou ideální, protože stávající ukazatele měří chudobu domácností a z toho vyplývá předpoklad, že děti žijící v takovýchto domácnostech také podléhají riziku sociálního vyloučení a chudobě. A pokud se podíváme obecně na čísla, tak vidíme, že více než čtvrtina dětí v Evropské unii v roce 2016 eh, byly v nebezpečí chodoby a sociálního vyloučení. Asi 8 milionů eh, také bylo v významném materiálním znevýhodnění, hmotné chudobě a ty výkyvy ale napříč evropskými státy jsou velké. Když se podíváte na graf, asi nevidíte jasný název nebo označení, ale vidíte tady, jaké jsou, jaká jsou největší rizika. Červená čára Eh, znázorňuje materiální hmotnou deprivaci. Což naznačuje, že podíl dětí, které žijí v takovýchto domácnostech, je menší než 1%, jako třeba v Lucemburku a Švéč, Švédsku, ale v Maďarsku, Rumunsku, Řecku a Bulharsku to může být až 25%, takže je to akutní problém a je tady různá také dynamika. Dejme tomu počet dětí, kteří takto e, žijí napříč EU, poněkud klesá. Pokud se podíváte na členské státy, alespoň 10 z nich, tam se podíl zvyšuje. Takže jak eh, vypadá politická reakce na tento problém, který neklesá, není na ústupu a je nadále akutní v mnoha ženských státech? Panuje tady koncensus investovat aby byl porušen tento cyklus, aby bylo možné se také zaměřit společně na děti i rodiče. Jak naznačilo toto programové období eh, v doporučení komisaře, jak doporučil mnohé závěry rady a jak eh, také doporučil parlament v mnoha svých prohlášeních. Takže Schoda panuje, ale pokud se podíváme na národní strategické rámce, na evropský semestr a s tím spojenou agendu, zjistíme, že je tady velký důraz na chudobu, ale skutečně malý fokus na děti. Většina národních reformních programů teď analyzuje eh, chudobu dětí, ale počet specifických doporučení podle zemí v posledních letech klesá z asi sedmi v roce 2014 na nulu v minulém roce. A celkové politické zaměření nebo schoda mezi Evropskou unii a členskými státy je na nízké úrovni. Pokud se podíváme na ty fondy, jak jsou vyprojektovány, eh, my jsme analyzovali čtyři. Kromě FEADu, pokud jde o implementační pravidla, eh, pokud jde o ukazatele, podmíněnost, ano, v tomto programovém období zaměření na chudobu a sociální vyloučení, tady je to daleko viditelnější než dříve, nicméně se specificky nevyjadřují k chudobě dětí. A k hmotnému znevýhodnění dětí především. Naše studie se tedy zaměřila na identifikace eh, určitých eh, zásahů proti chudobě dětí, zvláště těch v materiální deprivaci, tak, aby bylo možné poskytnout určité záruky pro děti. Vidíme, že stávající fondy eh, v tomto programovém období investují eh, do určitých oblastí specifických pro děti. V případě FEADu je to pochopitelně přímější pomoc hm, potravinová a eh, proti sociálnímu vyloučení. V případě ESF je tady široká škála podpory jako přístup k kvalitní péči o děti, zvláště pokud se geograficky koncentruje na do potřebných oblastí a začlenění takových věcí jako vzdělávání na prvním stupni. Dále tady máme, dejme tomu, sociální bydlení. A mnoha četnost jiných opatření. Tato opatření jsou ale více viditelné na nižší projektové úrovni. A když se podíváme ale na tu záležitost komplexně, na to, jak státy využívají financování EU e pro řešení problému chudoby dětí, tak eh, z toho nevyplývá eh, jasný obrázek. Ano, máme tady ESF a FEAT a z ESF 8 miliard jde proti předčasnému odchodu ze školního vzdělávání. Nicméně přesná částka tu lze přesně, nelze přesně určit za pomoci stávajících administrativních údajů. Na dalším slajdu ale uvidíme daleko jednoznačnější eh, čísla ohledně vize pro podíl pomoci dětem, dětem znevýhodněným a v případě RDF máme také náznaky, že dejme tomu 6 miliard se investuje do vzdělávání, asi e, více než miliarda pro vzdělávání dětí předškolního věku, což podle výzkumu naznačuje, že se jedná skutečně o velice důležitou věc která může narušit tento cyklus. Obecně ve FEADu máme pokrytí asi 11 milionů dětí a podpora potravinová také asi 296 tisíc dětí v materiální pomoci a pouze několik členských států má specifická opatření pro sociální začlenění. Náznaky ale jsou, že to efektivní je, pokud jde o ESF, celkový obrázek není tak přesný, členské státy aktivně investují do oblasti spojené s chodobou dětí, zvláště do oblasti dostupnosti vzdělávání pro malé děti, také proti předčasnému opuštění vzdělávacího systému a také pro, dejme tomu, zdravotnictví či institucionalizaci a další věci ale prostřednictví konkrétních studií jsme zjistili, že i když nejde o ucelený obrácek, nemáme tady precizní údaje, jsou tady určité kroky, které jsou na národní úrovni eh, jasné eh, strategie, kde se v RDF se efektivně využívají pro dosažení změn, jako v případě iniciativy Maluch Plus v Polsku, což eh, posílilo dostupnost předškolního vzdělávání především na venkově. No a teď to přeskočím a přejdu rovnou k doporučením a závěrům. Pokud jde o následující programové období, tak my jsme se podívali na stávající návrhy a ve fondech jsou zviditelněny otázky chudoby dětí a je také důležité, aby to takto bylo zachováno. Je tady celá řada také příležitostí kterých můžeme dále využít, dejme tomu podmínka, která by měla ho umožnit začlonit takovéto otázky na základě takzvané diagnózy chudoby dětí víme z dalších hodnocení, že toto ex ante hodnocení eh, pozbuzuje členské státy, aby posílili politický rámec v této oblasti. Je třeba využít této možnosti pro posílení rámců pro boj proti chudobě dětí v členských státech, zvláště těch, kde je tento problém akutnější, jak naznačují statistiky. Jedna velmi důležitá možnost v těchto státech je nastavit specifický cíl, protože co se poměřuje, to se lépe zvládá. Pak je tady další možnost A to v případě těch států, které mají akutnější problém zahrnout podíl ESF plus se zaměřením na děti pro jasné stanovení také geografických území, což by mohlo v rámci těchto strategických rámců být ustanoveno. Tento geografický přístup je důležitý pro identifikaci nejpalčivějších území a díky tomu mají lepší přístup k dětem a také se vyhnou stigmatizaci. Dále jsou tady implementační ustanovení ohledně kategorií nebo oblastí pomoci a zásahu a také společných ukazatelů nebo výstupů pro dejme tomu počet dětí do 18 roku věku. A to v rámci sdíleného řízení SF+, protože je tady také administrativní zátěž, ta by se měla zmírnit. A to by právě vyvážil lepší obrázek o tom, jak Evropská unie lépe investuje do boje proti dětské chudobě. Děkuji. Ano, děkuji. To bylo téma, které se nám všem zdá být důležité pro tento výbor, a sice chudoba dětí. A nakonec ještě máme paní Kajma, která také osvětlí další důležité téma. Tady jde o transnacionalitu. Hezký večer, hezké odpoledne, přeji všem, děkuji za pozvání. Budu tady zmiňovat několik eh, bodů, ale něco už pokryli předešlí řečníci. Eh, řeknu pár věcí na základě práce, která byla eh, odvedena mm, takzvanou transnacionální platformou, která je řízená EIDL. První bod partnerství. Velmi souhlasím s první řečnicí, paní Manuelou Samek, když mluvila o významu udržení partnerství a posílení partnerství v příštím programovacím období. Partnerství je nezbytné proto, abychom mohli překonat komplexní výzvy, před kterými budeme stát a ESF je, je, je co to bylo zmíněno, partnerství usnadňuje procesy učení se, to tím, že se dají dohromady veřejná zpráva, e, řídící úřady na nejrůznějších rovinách spolu e, s ostatními relevantními aktéry, ať jsou to nevládní organizace, sociální partneři. E, takže můžete takto usnadnit proces učení se a vzájemné porozumění. Chtěl bych poskytnout tři úspěšné příklady eh, z provádění těchto partnerských akcí. Eh, to je ona trans, nacionální platforma Flandry v Belgii. Toto je úřad, eh, který začlenil všechny relevantní aktéry do celkového programu, do celkové fáze provádění a do posouzení mm, provádění programu v rámci ESF diskutovali s relevantními eh, aktéry o tom, jaké jsou potřeby například vlámského trhu práce a také o tom, jaké konkrétní kroky by mohly být učiněny a začleněny do operativních programů. A kteří jsou rovněž přizváni k tomu, aby posoudili implementaci těchto programů. Konzultace byly také započaty v ještě předtím, než se zveřejnil výzvy eh, k těmto projektům, tak aktéři byli přizváni, aby eh, se k tomu vyjádřili. Ehm, řídící eh, úřady taky organizují návštěvy těchto projektů na pravidelné bázi a také podporují vytváření partnerství na místní úrovni. Další příklad, který myslím je dost důležitý, je příklad z Bulharska. V Bulharsku nastal velký pokrok v posledních letech v institucionální oblasti a to je třeba důležité v oblasti eh, chudoby dětí. Ale máme ty národní sítě pro děti, ty byly, zač, byla tady také monitorovací komise s různými aktéry a to vedlo k tomu, že byly že institucionalizace se stala zvláštním eh, cílem eh, v této dohodě o partnerství. A také byly přiděleny příslušné prostředky pro to, aby mohly být vytvářeny kapacity pro nevládní organizace. To jsou příklady, které nám ukazují, že partnerství, pokud jsou správně koncipována a implementována, partnerství mohou opravdu přispět eh, k dalšímu posílení vytváření kapacit, eh, jak pro veřejnou zprávu, tak pro jednotlivé aktéry. Druhý bod. Tady jde o chudobu dětí širší boj proti eh, chudobě dětí a sociálnímu eh, vyčlenění. Souhlasím eh, s mm, kolegou, který řekl, že ESF e vezměl jednu věc v současném období jako konkrétní cíl a Toto vedlo k takové promarněné příležitosti při užívání prostředků z ESF v boji proti chudobě dětí. Tedy mm, musíme pozitivně konstatovat, že nový návrh eh, z komise eh, v SSF Plus eh, konkrétně zmiňuje děti jako cílovou skupinu. Ale půjde to ještě dále. Je tu další aspekt, který podle mého názoru je opravdu důležitý a který je spíše obecnější proto, když eh, zvažujeme, jak ESF může být využit v současném období v boji proti eh, chudobě a eh, za sociální inkluzi. Podíváme-li se na implementaci 20%, které byly věnovány boji proti chudobě a mm, sociální exkluzi, tak většina z toho, tedy víc než 16% z 25%, bylo vydáno mm, na, do aktivní inkluze. Ale Eh, při hlavně do aktivaci, eh, no, aktivování trhu eh, práce. Tedy myslíme si, že skutečnost, že nový návrh ESF Plus začlenuje boj proti chudobě a posilování sociální inkluze a nahlíží se na to jako na cíl samotný. A tento cíl je a také na to, že děti jsou právě konkrétně zmíněny jako cílová skupina Toto všechno, aspoň doufáme, povede k příštím programovacím období k tomu, že se opravdu využije těch 25 ESF e, tak abychom se mohli, věnovali opatřením, e, která jsou e, se orientována na populaci, která není v té produktivním věku, děti, starší lidé a také lidé, kteří nemohou pracovat. Pak je tu další důležitý bod, Snížení chudoby by mělo být propojeno s sociální inkluzí, dám k tomu další příklad. Institucionalizace, ta už existuje v mnoha členských státech. A to nejenom eh, eh, v členských státech, v kterých máme kondicionalitu ex ante. Tedy do budoucna tady by mohlo být vysloveno doporučení, Eh, měly by tady vytvořeny podmínky, eh, které máme v eh, programu současném. Tyto předběžné podmínky existují už v členských státech a také se rozpracovávají strategie, které se nesoustředí pouze na snížení chudoby, včetně chudoby dětí, ale soustředují se také na sociální začlenění. Poslední bod, který bych ráda zmínila, se týká administrativních kapacit. To bylo také zmíněno profesorem Andorem. Ráda bych nebo také zcela souhlasím eh, s tím, že podpoření administrativních kapacit eh, řídících úřadů eh, na nejrůznějších úrovních je zásadní věcí pro účinné implementování, provádění fondu. A chtěla bych obrátit pozornost členů Evropského parlamentu a mm, říci, že současný cíl Eh, to znamená budování administrativních kapacit eh, jednotlivých eh, aktérů a veřejné zprávy. Toto už není začleněno do ESF+. E Najdete tady určitá opatření zaměřená na vybudování kapacit aktérů, ale mm, administrativní reformy budou přeneseny na podpůrné programy zaměřené na strukturální reformy. Takže zase to je jiný program, na který Eh, za který není zodpovědný DG eh, Employment. Eh, doporučili bychom tedy, aby byla zvláštní pozornost věnována tomu, jak se budou koordinovat nejrůznější nástroje, tak aby bylo zajištěna lepší synergie mezi nejrůznějšími nástroji, protože Administrativní kapacity eh, jsou skutečně důležité pro eh, provádění některých eh, konkrétních cílů z ESF+, jako modernizace institucí na trhu práce, jako služeb, včetně služeb veřejného, ve zlepšení efektivity mm, a mm, systému školení na trhu práce a dále lepší přístup k sociálním službám, zdravotnickým službám a také modernizace systému sociální ochrany. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji vám. To bylo opravdu velice zajímavé. Děkuji všem přednášejícím. Museli jsme požádat, aby to trošku mm, zkrátili. Máme, nevím, máme časové eh, limity, ale teď bychom měli čas. Mm, já bych ráda položil dvě otázky. Zajímá mě vše to, co jste řekli. Eh, za prvé, míra absorpce prostředků, eh, zvláště při boji proti nezaměstnanosti mládeže. To patří k těm nejdůležitějším oblastem pro tento parlament. Ale ve mnoha členských státech je velice obtížné mm, vynaložit příslušné prostředky pro to, aby se bojovalo proti nezaměstnanosti mládeže a proto došlo k zvýšení, posílení pro předfinancování v případě některých iniciativ. A tam, kde dříve nebylo mm, jako financování potřebné. Vlastně předfinancování bylo částečně odbouráno. Otázka tady teď zní, jaký to mělo dopad ve vztahu k boji proti nezaměstnanosti mládeže. Víme, že členské státy, v kterých je počet těchto nezaměstnaných lidí vysoký, jsou i ty státy, které Eh, mají větší problémy s likviditou. A pak ještě jedna věc. Fond pro eh, pomoc nejslabším. Myslím si, že e, v zásadě jsme všichni e, jednoho názoru, že je e, rozumné, abychom toto silněji začlenili, abychom tady měli mm, jeden program, přes který budeme moci poskytnout materiální pomoc, ale zásadně je pomoc na trhu práce. Tady se zdůrazňuje, že by mohlo vzniknout nebezpečí, že by se některé věci rozředily. Extrémní chudoba, tu máme ve všech členských státech. Někteří kolegové to už říkali. A proto musíme některé věci si eh, pone, eh, ponechat. Co udělat, abychom se dostali právě z tohoto začarovaného kruhu, začarovaného kruhu chudoby? Všichni měli dostat eh, šanci se z tohoto vymanit. Tak jenom tolik to byla teďka velký oblouk, který jsme udělali. Děkuji vám. Nevím, jestli komise by nejprve chtěla něco říct. Možná budete mít i dotazy, ne? Dobrá. Pak teď dostanete slovo. Prosím, pane Andor. With a few comments and I'm sure Eh, několik poznámek a já jsem si eh, jist, že kolegové to ještě doplní. Máme tady eh, otázky k iniciativě o zaměstnanosti mládeže. Já si myslím, že tady to financování musíme propojit nebo vnímat propojeně s makroekonomickou situací a uvědomit si, že tady nezaměstnanost mládeže odpovídá ekonomickému cyklu. Někde zkrátka ekonomika klesá a členské státy eh, čekají eh, ekonomické náročnější období než v běžných obdobích a to vysvětluje tu zvláštní potřebu předběžného financování, které bylo zavedeno v roce 2015. A ať už to bude v rámci ESF+, anebo mimo ESF+, to není klíčová otázka. Klíčové je, že lidé si musí tento cyklus uvědomovat a potřeba tohoto typu eh, finanční intervence ze strany EU je naléhavější, když členský stát má méně eh, manévrovacího prostoru eh, fiskálního. A to je potřeba řešit právě tímto způsobem. Pokud jde o FEAT, já si myslím, že ta otázka je komplexnější, protože vy, si, eh, vy se teď ptáte na to, jakým způsobem prolomit ten začarovaný kruh. A já si myslím, že tady se musíme zaměřit výrazně na prevenci Například pokud jde o bezdomovce, je mnohem jednodušší a méně nákladné bránit eh, preventivními opatřeními bezdomovectví, než to potom dodatečně řešit. A eh, například ve Spojeném království eh, si velmi výrazně snížili počet bezdomovců a od té doby, co došlo ke kri- od, od doby krize, se to opět rozmohlo. Máme tam mnohem více mm, EU migrantů, kterých se to týká. Pak je tady samozřejmě také e, otázka zodpovědnosti, e, kdy teda na země e, nebo město se necítí být zodpovědní, když je tam více migrantů. A ten aspekt potom může navyšovat náklady. Pak je tady také romská otázka ve střední a východní Evropě a na Balkánu. Tam jde o to, zda budeme tolerovat nebo umožňovat koncentraci materiální deprivace, ke které e, tam dochází. V roce 2010 a 2011 Vivian Redding a já jsme eh, byli zodpovědní právě za inkluzi Romů a tehdy tam byla významná evropská intervence, jednak tedy jde o politické vedení a jednak o financování. A já musím říct, že na národní úrovni tam by nikdy nedošlo k dostatečným eh, krokům. Děkuji. Eh, slovo má paní Samek závěrem. Já velmi souhlasím s tím, eh, co tady eh, říkal pan Andor. Pokud jde o mládež, tak my tady samozřejmě máme ten ekonomický cyklus a krizi a tak dále a je zřejmé, že nezaměstnanost mládeže je uh, horší, když je špatná ekonomická situace, ale je tady také problém s regulací eh, pracovního trhu a uh, jde o politickou podporu v tom období uh, přechodu my, já myslím, že my se tady můžeme vzájemně eh, od sebe poučit eh, a můžeme se poučit v tom, jaká konkrétní opatření přijmout za určitých okolností. Potom tady máme také problematiku předčasného odchodu ze škol. Eh, v některých zemích je tam máme velkou míru nezaměstnanost i osob, které vlastně, mladých osob, které ani nehledají pracovní místo. A pak eh, je tady rozdíl eh, podle genderu. Žen, ženy eh, jsou více nezaměstnané, protože se starají o děti a tam jde o to, aby ta politika byla na tuto věc uspůsobena. Potom ekonomická krize a různé fiskální nedostatky. Ano, to bychom měli také zohlednit. Mm, pokud jde o ten fond Fiat, tak tam je pravda, že pokud jde o ty nejvíce znevýhodněné skupiny, tak tam je potřeba mít nové typy intervencí na lokální úrovni, mít různé typy podpory, bydlení, potravinovou pomoc a podpora při školení nebo vzdělávání, získávání pracovních míst. Takže toto propojit se sociálním fondem by jistě bylo dobré. Je pravda, že existují různé typy fondů a cílů, takže ono nebude snadné Eh, ty věci nějakým homogenním způsobem skloubit. tak aby jsme tam měli intervence různého typu. Bude to složité, je to pravda. Děkuji, pan Brosaitis. Já mohu pouze velmi stručně navázat eh, na tu poslední myšlenku, která tady zazněla a kterou, eh, které, která vyplynula i z našich studií. Jednou z eh, integrovanějších služeb je podporovat tu teritoriální perspektivu. Tady je integrované teritoriální financování v tomto finančním období. Tam jsou mm, takto identifikovány otázky chudoby dětí a nejen Fiat, ale eh, SF Plus se využívá koordinovaným způsobem v těchto oblastech. Paní Kajmy, pokud je o FEA, tak je velmi důležité mít specifické cíle a eh, vyčlenit prostředky na pomoc v případě materiální deprivace. A e, tady samozřejmě je ta potravinová pomoc a materiální pomoc, ale e, měli bychom se od toho přesunout spíše k preventivní politice, protože poskytovat potraviny, to samozřejmě může někoho zachránit před chudobou, ale nezmění to situaci té osoby. Eh, nedojde k tomu, že by ta osoba se dostala do lepší situace. V tomto období velmi malý počet členských států se rozhodlo propojit, kombinovat ty dva operativní programy, které jsou v rámci eh, současného FIAT eh, možné. A ono by přitom bylo nejefektivnější, eh, kdyby materiální pomoc byla propojena s opatřeními sociální inkluze. Děkuji našim expertům, eh, tedy expertům komise. Já si myslím, že to byla velmi zajímavá eh, diskuze. Děkuji také tlumočníkům, říká paní předsedkyně. A eh, další zasedání bude 6. září v 9 hodin ráno. Nyní mi tady říkají, eh, že eh, se začne později, ta doba byla změněna na 10 hodin 30 minut, takže se brzy uvidíme znovu. Děkuji.